Kolik výborů se rozhodlo zahájit eh, meziinstitucionální vyjednávání podle článku 69c odstavce 1 eh, jednacího řádu. Zprávy, které tvoří mandát pro tato vyjednávání, jsou k dispozici na parlamentní webové stránce a jejich názvy budou zveřejněny v zápise z tohoto jednání. Podle článku 69c odstavce 2 poslanci nebo politické frakce eh, kteří, kterých je dostatečný počet, mohou požádat písemně do zítřka 30. listopadu 24 hodin, aby se o rozhodnutí zahájit vyjednávání hlasovalo. Pokud nebude podána žádná takováto žádost, výbory mohou e, začít s vyjednáváním.